Right, good afternoon everyone, ladies and gentlemen. It's 10 past three, we better get starting. Tak dámy a pánové, je 10 minut po třetí, takže začneme. Já vás tu všechny vítám. Začneme bodem číslo jedna, přijetí pořadu jednání. Pokud k němu nikdo nemá žádné připomínky, pak eh, prohlašuji pořad jednání za schválený. Za druhé, eh, oznámení předsedy eh, žádné nemám, takže můžeme pokročit k bodu 3, výměna názorů s Evropskou službou pro vnější činnost o situaci na Maledivách. Chtěl bych přivítat pana Dietmara Kryslera, eh, ředitele oddělení ESVČ pro Pakistán, Afghánistán, Sri Lanku a Maledivy. Vítejte v našem výboru a děkuji, že jste přišel takto narychlo. Myslím si, že to byla Sabine Lezing z GUE NGL kdo se na mě obrátil s návrhem, že bychom měli projednat situaci na Maledivách. Jsem tedy vděčný za, tě, za tento podnět. Jistě se všichni shodneme na tom, že e, vývoj na Maledivách byl nedávno zdrojem našich obav. Například e, neustálé nedodržování e, možnosti eh, politické opozice na mírumilovné vyjadřování, kromě toho zhoršující se bezpečnostní situace, radikalizace společnosti a vysoký počet zahraničních bojovníků v řadách islámského státu a celkové nedodržování eh, základních práv a svobod. Nedávno došlo k zabití liberálního blogera Jamina Rashida, který psal o vlivu mm, náboženských extremistů eh, na život v zemi, což dále vyostřilo tento negativní trend. Teď tedy bez další dalších průtahů bych předal slovo panu Chryslerovi, aby nám stručně nastínil situaci na Maledivách a poté bude možnost diskuze. Pokud nic nenamítáte, tak máme čas přesně do 15.30, tak to není mnoho, tak bychom asi měli začít. Tak prosím, co nejstručněji. Děkuji vám moc krát, pane předsedo. Já si velice vážím této příležitosti vyměnit si s vámi názory na situaci eh, na Maledivách. Nejprve bych chtěl říci, že v roce 2008 Maledivy uskutečnili slibný přechod od 30-leté autoritářské vlády k demokracii prostřednictvím e, pluralitních voleb. Nicméně e, od nástupu současné vlády prezidenta Jamina v roce 2013 se situace v politice a situace lidských práv zhoršila a je zdrojem našich obav. Vyslovujeme politování nad tím, že mnoho opozičních vůdců Eh, je ve vězení anebo je omezena jejich svoboda pohybu. A to zejména na základě kontroverzního zákona o boji proti terorismu z roku 2015. Eh, dochází také k omezování svobody projevu a svobody schromažďování. Eh, někteří novináři a média čelí zastrašování a obtěžování. Nedávno nejvyšší soud na Maledivách vynesl že tento soud bude mít, i na, na, bude mít nadále právo eh, rozhodovat o legitimitě usnesení parlamentu. To je tedy omezení role parlamentu a v podstatě je to převzetí jeho pravomocí. Další zdroj obav spočívá v tom, že de facto platí moratorium na trest smrti, eh, které vláda dodržuje už dlouho. Nicméně současná administrativa se nedávno veřejně zavázala eh, k tomu, že obnoví popravy. Pokud jde o eh, rovnost pohlaví, tak uznáváme, že vláda vyvíjí úsilí e, směrem k zlepšení institucionálního a politického rámce v zemi. Nicméně i nadále je, se vyskytuje mnoho případů násilí a e, obtěžování e, jehož terčem jsou ženy. Pokud jde o násilný extremismus a terorismus, což je priorita vlády, byl podán e, pozměňovací návrh k zákonu o terorismu z roku 2015, který kriminalizuje pokus e, přidat se k teroristické aktivitě nebo financování teroristické aktivity. A vzhledem k tomu, že na Maledivy každoročně cestuje značné množství evropských turistů, skoro půl milionu, má Evropská unie značný zájem na spolupráci s Maledivami v této oblasti. Pane předsedo, vy už jste zmínil případ brutální vraždy Maldiv, maledivského blogera a lidskoprávního aktivisty pana Jamina Rashida v dubnu 2017. Pan Rashid eh, už dříve čelil výhruškám smrtí kvůli svým satirickým komentářům ke společensko-politickým otázkám a také kvůli tomu, že propagoval sekularismus. Maledivská policie nedávno zatkla sedm podezřelých, kteří se údajně podíleli na jeho zavraždění. Všechny tyto problémy, které jsem zmínil, a ještě několik dalších problémů, byly tématem třetího každoročního politického dialogu mezi EU a Maledivami, který pořádal v květnu 2017 eh, eh, maledivský ministr zahraničí. Eh, Maledivy se už eh, netěší eh, evropské bilaterální rozvojové pomoci a Evropská unie není na Maledivách diplomaticky zastoupena. Domníváme se ale, že tu jsou příležitosti k dialogu a ke spolupráci s maledivskou vládou a chtěl bych několik z těchto příležitostí vyjmenovat, tak jak to vidíme my. Za prvé, Evropská unie by měla využívat svůj vliv k tomu, aby zatlačila na maledivskou vládu, aby lépe vyhodnotila hrozbu radikalizace na ostrovech. Evropská unie by mohla eh, pomoci Národnímu protiteroristickému centru, které nedávno vzniklo, mohla by pomoci s, s budováním kapacit a s vývojem protiteroristických narrativů. V tomto kontextu vítáme, že je naplánována konference o boji proti terorismu na Maledivách ještě v letošním roce, a eh, evropský koordinátor boje proti terorismu Gilles de Kerkhove je na tuto konferenci pozván. Evropská unie by také měla eh, tlačit na volební reformu v souladu s doporučeními eh, minulé eh, volební pozorovací mise Evropské unie tak, aby příští volby byly důvěryhodné, transparentní a inkluzivní. Prezidentské volby jsou naplánovány na rok 2018 a Evropská unie vyšle opět pozorovatele. Maledivská vláda eh, vyzvala Evropskou unii, aby provedla eh, vyhodnocení v polovině období, které bude které proběhne po, tom, po těch volbách v roce 2018, ke kterým Evropská unie také vydá doporučení. Evropská unie by tedy měla nadále podporovat standardy lidských práv v souladu s mezinárodními normami, zejména pak svobodu projevu a svobodu schromažďování a měla by eh, se postarat o to, aby opozice a občanští aktivisté měli prostor k působení. Evropská unie by měla také zdůraznit důležitost principů právního státu, nezávislosti justice a oddělení složek státní moci. Pane předsedo, e, maledivská vláda je ochotná spolupracovat s Evropskou unií na implementaci e, souboru doporučení e, mise soudních expertů, kterou Evropská unie financovala v roce 2016. Tato mise se zabývala možnostmi zreformovat legislativní rámec na Maledivách a také postupy a praxi soudnictví. Dluha, druhá takováto expertní mise by mohla eh, například vydat doporučení k nejvyššímu státnímu zástupci na Maledivách. Evropská unie by měla tlačit na maledivskou vládu, aby eh, uchovala moratorium na trest smrti eh, protože je to jeden z kroků směrem ke zrušení trestu smrti. A Evropská unie by měla posílit diplomatické zastoupení a měla by podporovat lidská práva žen a usilovat o ukončení diskriminace a násilí na ženách. A konečně by se Evropská unie měla zabývat klimatickými změnami společně s Maledivami e, v rámci mezinárodních for, to už probíhá, a také v rámci dlouhodobých strategií e, na rozvoj udržitelných, udržitelné ekonomiky založené na obnovitelných zdrojích energie. Možná víte, že Maledivy vedou e, alianci malých ostrovních států, což je dobrý příklad pozitivní role, kterou Maledivy mohou hrát v mezinárodním společenství. A konečně e, Evropská unie e, se také podílí e, s Maledivami na boji proti ilegálnímu nehlášenému rybaření. A konečně, pane předsedo, domnívám se, že jako e, mladá demokracie e, bude, budou Maledivy muset řešit mnohé výzvy a Evropská unie může Maledivám značnou měrou pomoci utkat se s těmito výzvami. Vzhledem k tomu, že neexistuje formální rámec spolupráce s Maledivami, e, vyslovujeme se pro pravidelnější politický dialog s tamní vládou a pro prohloubení vztahů a pro usilování o zlepšení na místo vypichování nedostatků. Děkuji vám. Děkuji, Chris, pane Krislere, za tento projev. Přihlásili se čtyři kolegové. Pan Danžan, pan Panzeri, paní Lezing a paní Lambert. Takže těmto čtyřem dám slovo, dalším už ne. Proběhne tedy jedno kolo otázek. Já navrhuji dvě minuty pro každého a potom pan Chrysler bude mít čas na eh, odpověď. Arno Danžan. Děkuji, pane předsedo. Já se nevyjadřuji vlastním jménem, ale jménem kolegy pana Kukana, který vedl tu misi pozorovatelskou v roce 2014 a e, já vám s dovolením teď přečtu jeho prohlášení. Aktivně sleduji maledivské, maledivský vývoj od Eh, naší pozorovatelské mise při volbách v roce 2014. V letošním roce zemi opět navštívím a jsem eh, rád, že maledivské úřady tomuto, eh, této návštěvě dali zelenou a máme určitá doporučení v závěrečné zprávě. To je o to důležitější, že Maledivy budou v roce 2018 místem dalších voleb a e, my se těšíme na vzájemnou spolupráci v mezidobí. Od roku 2015 jsme svědky obtížné situace e, při prosazování e, uplatňování některých základních práv, včetně práva svobodného projevu a schromažďovacího. Eh, lidé by měli mít možnost se plně podílet na demokratickém vedení země. Musíme tuto eh, situaci velice bedlivě sledovat. Otázka svobod v zemi zůstává problematická. Viděli jsme také zastrašování novinářů a omezení možností jejich práce. Počátkem letošního roku eh, jsme byli svědky tragické smrti Jahmeda Rašída, blogera a jeho kolega stále ještě zůstává nezvěstný. Měli bychom tedy situaci na Maledivách dále bedlivě bude sledovat. Děkuji za pozornost. Děkuji kolego Dažáne, další je pan Panzery. Děkuji, pane předsedo, děkuji eh, panu Chryslerovi. Myslím, že eh, velmi eh, případně popsal situaci Eh, práv a svobod na Maledivách. Eh, já bych eh, chtěl nicméně se zabývat především otázkou možného znovu zavedení trestu smrti a jaké kroky bychom měli my podniknout. V Dubnu prezident prohlásil, že chce opět cest, trest smrti zavést a v tomto směru jsou tady již někteří odsouzení k trestu smrti, včetně mladistvých. Eh, kteří tedy čekají ve vězení na provedení rozsudku. My musíme se proti tomuto výrazně postavit, odsoudit eh, takovéto kroky. A rovněž bych vás chtěl požádat, abyste vzali v úvahu eh, takové sdělení, které jsme sestavili. Je třeba, abychom tady vedli osvětovou kampaň vzhledem k těm, kteří na Maledivy chtějí cestovat. Myslím, že by to bylo docela užitečné pro to, aby maledivské orgány začaly konečně konat. Děkuji vám. Um, Děkuji. Vzhledem k... Můžu mluvit německy? Vzhledem k dalšímu demokratickému vývoji eh, se mi zdá po těch rozhovorech se zástupci opozice, že by bylo důležité zabránit tomu, minimálně do příštích voleb, ale možná i později, aby eh, z toho volebního procesu byly vylečováni další eh, politici. Pokud je někdo zavražděn nebo je ve vězení, eh, tak můžeme si to úplně ušetřit nějakou pozorovací volební misi. Víme, že to všechno proběhne Eh, podle plánu, protože nebude žádná opozice eh, působit. Stejně tak i ten popis, že tady nedostatek eh, svobody tisku mi přijde jako hodně kulantní. A jak teď najít rovnováhu mezi tím zůstat v kontaktu a vyvíjet tlak, to je samozřejmě diplomaticky velmi obtížné. Ale ještě mi dovolte, abych se vyjádřila k otázce terorismu. Vy jste jednou řekl, že vláda klade velký důraz na boj proti terorismu a já se ptám, co vlastně ta vláda pod terorismem eh, chápe. Eh, na tom se úplně asi všichni neshodneme. Vemte si Erdogana, který eh, pod pojmem terorismus zahrnuje i odborovou činnost. A přitom e, víme, že v e, přepočtu na počet obyvatel se z této země rekrutuje nejvíce bojovníků islámského státu. A přitom e, to jsou věci, které úplně si nesedí, pokud ta vláda říká, že boje proti terorismu a přitom odtud pochází tolik těch bojovníků. Takže se ptám, co by s tím šlo dělat a Potom chci ještě jednou nadnést otázku i pro své kolegy, jestli bychom měli usilovat o přijetí nějakého nového usnesení. Vzhledem tomu, že se ty poměry zemi od té doby, kdy jsme přijeli tu poslední, změnili. Děkuji paní Lezing a teď paní Lambert za zelené. Okay, thank you. I wasn't, um, I'm... Děkuji. Já jsem zde jako předsedkyně delegace eh, pro oblast, která zahrnuje i Maledivy. Jedna věc k usnesení. Pokud bychom chtěli usnesení dělat, tak musíme věřit, že bude mít nějaký dopad. A já se přiznám, že nejsem přesvědčená, že toto můžeme očekávat eh, podle osudu předchozího usnesení. Každopádně mě zajímá, jak Evropská unie svůj vztah eh, s Maledivami eh, rozvíjí a jaké přitom pociťuje obtíže. My máme samozřejmě kontakt eh, přes naše velvyslanectví na Sri Lance a víme velmi dobře, že velmi Často je obtížné, aby velvyslanci prováděli takovéto e, činnosti v sousedních státech, e, protože potřebují se dostat k těm e, příslušným členům vlád a mě by zajímalo, zdali, rozvíjíme, zdali tedy rozvíjení vztahů se Saudskou Arábií je něčím, co je, má hlubší opodstatnění, či patří pouze k něčemu, co se týká té této konkrétní vlády. Děkuji, paní kolegyně. Čtyři e, otázky zazněly a teď tedy čtyři odpovědi. E, děkuji za zajímavé otázky. My podporujeme misi, eh, následnou misi pana Kukana, eh, která je, myslím, naplánována na září letošního roku. Jsme ve velmi těsném kontaktu, podporujeme eh, tuto cestu a musím říct, že plně sdílím prohlášení pana poslance Kukana a v tomto směru pracujeme opravdu ruku v ruce. K trestu smrti také bych souhlasil s tím, že potřebujeme eh, zaujmout výraznější stanovisko k této otázce. Vláda skutečně už určitou delší dobu, jak to říci, Eh, činí taková veřejná prohlášení v tom smyslu, že eh, budou, eh, bude realizovat popravy, ke kterým tedy zatím nedošlo, ale v tomto směru musíme být velice obezřetní. Samozřejmě, že pro naše, naše šéf mise navštívil Maledivy a toto bylo velice značnou prioritou eh, při rozhovorech. Stanovisko EU bylo eh, samozřejmě eh, velmi jednoznačné. Odmítáme znovu zavedení trestu smrti a chtěl bych upozornit na jednu myšlenku v tom smyslu, že i účastníkům cestovního ruchu je třeba tyto věci sdělovat, je třeba, aby o tom věděli a toto je určitá oblast, ve které si myslím, že bychom se měli zamyslet nad, to, nad tím, jak takovou tu osvětu provést. Je pravdou, a teď se obracím k paní Lösling, že dialog s opozicí je obtížný, ale my ho vedeme. My vedeme rozhovory s opozicí, se členy občanské společnosti, dostává eh, jí se k nám zprávy, jak obtížné pro ně je eh, provádět svou činnost a je eh, to na jednu stranu těžké podporovat či tlačit na vládu, aby vytvářela rovné mm, vlastně podmínky pro všechny, protože zároveň je zde eh, tato eh, politika určitých členů vlády, eh, poměrně jednoznačná politika, zcela, zcela jak si vyrušit, eliminovat určité složky opozice. A v tom dialogu, který vedeme, musíme v tomto směru být velmi neustupní eh, a jasně sdělovat, jaká jsou očekávání Evropské unie eh, v, co se týče tedy těch nadcházejících voleb, které jsou zatím plánovány na příští rok. Otázka terorismu je také vysoko, eh, vysokou prioritou politik vlády my rovněž žádáme vládu, aby nám poskytla lepší definici eh, toho, eh, co vnímají jako terorismus či teroristy. Například bychom chtěli získat e, výčet těch osob, o kterých se maledivská vláda domnívá, že patří do teroristických uskupení. E, a chtěli bychom vědět, e, co pro maledivskou vládu představuje činnost, nebo jaká je činnost, která vede k tomu, že určitý maledivec je vnímán jako terorista. To je třeba, abychom si ozřejmili. A k tomu, co řekl Jean, eh, řekl Jean Lamberts, eh, tak eh, příspěvky či k jeho příspěvku, pardon, tady je určité dilema ohledně toho, jak rozvíjet efektivní politické vztahy s Maledivami. Jak už jsem předeslal, tak my jednáme s vládou nejsme e, nicméně zastoupeni v malé, takže je to pro nás skutečným problémem. Dialog e, vlastně není plynulý. My bychom opravdu velice rádi e, byli permanentně přítomní na Maledivách, abychom mohli re, lépe reagovat na všechny výzvy, které se tu objevují, ale z důvodu rozpočtu, jak dobře víte, to v tuto chvíli, v tomto čase není příliš realistická představa. A ještě k té Saudské Arábii. Já se osobně domnívám, že eh, tady se vyvíjí určitý vztah, vztah založený na určité kultura, kulturní zpřízněnosti, ale kromě toho je tady také řada podnikatelských zájmů v tomto vztahu a my toto všechno musíme zohledňovat, když eh, tento vztah eh, eh, nějakým způsobem hodnotíme. Děkuji vám, pane Kreslere, za to, že jste přišel do výboru pro zahraniční věci. Myslím si, že to byly důležité informace jestli eh, bude eh, další usnesení nebo nebude, na tom, bude muset, na tom se budou muset shodnout politické frakce, nikoli náš výbor, ale já bych rád vyzval politické frakce, aby eh, se o tom při nejmenším pobavili, o tom zda by to mělo smysl nebo ne. Dostáváme se teď k bodu číslo 4. Máme na to přesně 15 minut. Jde o zřízení nástroje přispívajícího ke stabilitě a míru. budeme hodnotit pozměňovací návrhy a další kroky směrem k pozměnění legislativního návrhu o tomto nástroji. Jde o třetí výměnu názorů v našem výboru po debatě s Evropskou službou pro vnější činnost a s komisí 21. března a po rozpravě o návrhu zprávy 2. května. Bylo podáno 99 pozměňovacích návrhů do termínu 8. května a k tomu deset pozměňovacích návrhů navržených zpravodajem e, v samotné zprávě. A teď bych dal slovo panu Arnodu Danžánovi, který je zpravodaj. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Já budu velmi stručný, a to proto, že jak už jste to právě připomněl, tak už jsme o tomto textu diskutovali dvakrát tady na výboru a Kromě toho jsme také vedli diskuse s našimi kolegy mezi politickými skupinami. Já bych za to všem chtěl poděkovat. A jak už jsem říkal, když jsem tady ten návrh zprávy prezentoval, tak tady skutečně jde víceméně technický text. Je to víceméně právnický text. A z mého pohledu je důležité, aby ten eh, text se následně eh, dal rozumně aplikovat. Protože víme, že tady ta efektivnost eh, misí, které se vysílají do krizových oblastí, jako je Mali nebo ve Střední Africe, a tento nástroj by tam právě měl dosáhnout pozitivních výsledků, které lidé čekají čekají to ty třetí státy, které tu eh, misi přijímají a čekají to také lidé tady v Evropské unii. Takže je to urgentní věc. A já opakuji, že to byla práce víceméně technická. Nicméně ta diskuze eh, byla kolikrát i velmi politická, což je naprosto legitimní. Různí eh, lidé vyjadřovali své legitimní postoje. Někteří už od začátku říkali, že ten právní základ tohoto textu není jasný. Eh, byl by tedy pro jiný, který, než který jsem zvolil já. Některé jiné skupiny zase předložily různá doporučení, jim za to děkuji a Vedli jsme také velmi zajímavou debatu, eh, zejména se skupinou SAD, o politické rozpočtové dimenzi tohoto nástroje. A já naprosto eh, si uvědomuji důležitost eh, této dimenze, ale myslím si, že musíme mít na paměti, že to, až se to schválí, bude přechodné, nebo přechodné povahy, bude to platit přibližně tři roky. Takže některé výhrady, eh, zejména mých socialistických kolegů, se týkaly té rozpočtové udržitelnosti tohoto nástroje. A já tu eh, připomínku naprosto chápu. Ale ta debata o tom teprve eh, přijde v budoucnosti. A my budeme muset, pokud komise a rada budou chtít z tohoto nástroje dělat nástroj trvalý, tak budou muset to také podpořit příslušnými prostředky. Takže ty výhrady nebo poznámky, které eh, k tomu byly řečeny, eh, byly zohledněny. A dále eh, jsem chtěl říct, že bych navrhl jednu kompromisní formulaci, která na jedné straně by mohla přispět k tomu, aby se ten text co nejdříve mohl přijmout, a na druhé straně do největší možné míry tam zachovat ty eh, rozpočtové a právní záruky, ale, a uvidíme, jakou formu to přesně bude mít, ale, a tím přistupuje na eh, požadavek některých politických skupin, eh, ty prostředky, které se na tento nástroj budou používat, nesmějí přijít z nástroje pro rozvoj a spolupráci. A k tomu se zavazuje, až budeme společně diskutovat o té přesné formulace, která by se v tom textu měla nacházet. Doufám, že díky tomu um, budeme moci ten text přijmout. Ještě na tom, uh, o tom budeme mluvit na posledním zasedání svých zpravodaje, o tom kompromisu, který by měl do největší možné míry zohlednit uh, pozměňovací návrhy, ale samozřejmě, že eh, je to také náročné, protože těch eh, pozměňovacích návrhů přišla celá řada a některé z nich Eh, jsou problematické. Tolik ode mě, děkuji. Děkuji panu Danžanovi. Toto už je eh, několikátá výměna názor. Mám na to velmi krátkou dobu, ale přihlásila se řada kolegů o slovo. Pan Mamikins, pan Fleckenstein, pan Neitz, pan Westensen, pan Waltman, paní Lochbiller, paní Lösing a pan Kava. Buďte prosím co nejstručnější, kdybyste to dokázali během jedné minuty, tak by to bylo nejlepší. Nejprve stínový, ne, nejprve zpravodaj za DV. Pan Pavel Berine. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Já jsem se zúčastnil zasedání stěných zpravodajů, Kterým předsedal pan Danžan. On tam předložil dva kompromisy. Jeden se týkal vyloučení ECI. Pak přiložil ještě jeden další kompromis. Já jsem to obojí eh, předložil na výboru DV. A jednomyslně jsme se dohodli jednak na vyloučení toho ECI a potom eh, jsme se zabývali tím, jak posílit ten aspekt rozvojové politiky. A potom jsme se zabývali přesnými definicemi podmínek, jestli to má být eh, úplný seznam nebo jenom indikativní seznam těch kritérií. A pozvali jsme také experty komise a EAS, kteří, při, kteří přijdou zítra na naši schůzi a tam o tom budeme diskutovat. A doufám, že se nám na základě toho podaří dospět ke kompromisu. To hlasování u nás na DV by mělo proběhnout pondělí příští týden. Takže jednohlasnost, jednohlasnost týkající se ECI a potom máme dva různé modely, jak posílit ten aspekt rozvojové politiky. Děkuji a teď naši stínoví zpravodajové, pan Mamikins. Děkuji, pane předsedo. Několikrát zasedali stínoví zpravodaje, stínoví zpravodajové tomto nástroji přispívajícím ke stabilitě a míru. Samozřejmě, že měli různé názory k různým aspektům. Zástupci některých politických skupin oznámili, že jejich skupiny nebudou moci podpořit ten legislativní návrh a většina účastníků ale je pro, ale je potřeba diskutovat ještě o některých důležitých věcech. Hodně členů naší politické skupiny, tedy socialistů a demokratů, odmítají eh, to, že by se mohly použít prostředky se rozvojové politiky na tento nástroj. Není no, tady o hodně peněz, ale nemůžeme předvídat, kolik eh, těch peněz eh, na to bude v budoucnosti. Je to zásadní věc. No, já doufám, že nás naši kolegové v tomto věci, této věci podpoří. A potom Eh, podmínky používání tohoto nástroje. Někteří naši členové eh, také navrhovali směry, například by se zamezilo nedorozumění, až se o tom bude v parlamentu hlasovat a až se ten nástroj bude prakticky implementovat. Děkuji, pane Mamikinci. A teď náš eh, místopředseda pan Vistisen. Děkuji panu zpravodajovi za jeho práci. Nám šlo vždycky o to, aby eh, tento nástroj mohl být efektivní, tak by to eh, také komise měla vyzkoušet v praxi, jak se to eh, bude provádět. Já samozřejmě chápu ty přemýšlenky ostatních, ale pokud komisi nedáme vůbec příležitost, aby to někdy použila, tak asi nemá cenu ten nástroj vytvářet. Takže z našeho pohledu, tedy EKR, zvážíme tuto rovnováhu v tom textu, až bude předložen. Doufám, že ho budeme moci podpořit, protože ty na původní myšlenka je dobrá. My si myslíme, že komise by měla mít možnost to eh, prakticky vyzkoušet. Ale jestli se to bude pořád tak omezovat a eh, vytvářet ta různá, eh, různé záruky, tak si myslím, že to znemožní praktické uplatnění tak my se na to díváme, to je pro nás nejdůležitější věc a to mm, také od začátku říkáme panu zpravodajovi. Děkuji, pane Vystysene a teď eh, paní Vampman za Alde. Pan Vampmans? Mm, paní Vampmans. Já bych chtěla poděkovat eh, panu zpravodovi Danžánovi za jeho práci, my ho podporujeme, také si velmi vážíme konstruktivního přístupu jeho i ostatních stínových zpravodajů k těm několika prvkům, také to, že se zahletilo stanovisko DEVE. Víme, že se celý tento nástroj za nějakou dobu má přeskoumat s ohledem na ty eh, okolnosti. Všichni si uvědomujeme, že rozvoj není možný, nebo rozvoj pomoc není možná bez stability a míru, takže k tomu by to mělo přispět zejména. A v určitých situacích by to možná mohlo znamenat i podporu vojenských akcí. A podporím tuto myšlenku, protože si myslíme, že to patří také do pravomocí parlamentu toto zkoumat a přeskoumat a myslím si, že je důležité, aby parlament se tomu mohl vyjádřit. Děkuji a teď je na řadě paní Lézing Zague. Děkuji. My se připojeme k argumentům skupiny SAD, nicméně rádi bychom to definovali ještě obšírněji. U nás nejde jenom o prostředky na rozvojovou pomoc ale jde o zásadní použití prostředků z evropského rozpočtu na vojenské účely. A tady upřímně řečeno nevím, jak může pan zpravodaj říkat, že se tady právnicky nacházíme na bezpečné půdě, protože právní stanovisko říká, že tento návrh není v souladu s e, smlouvami. Právní služba Evropské rady, jakož i právní služba parlamentu, dospěla ke stejnému názoru. Takže úplně nechápu, jak něco takového může pan zpravodaj říct. Už jste e, mi dával najevo, abych skončila, tak dobře, tak končím. A teď ještě paní Lochbere za zelené. Děkuji. Já tady mluvím jménem pana Bodila Valero, který tady dnes bohužel nemůže být. My jsme zde navědomí, že eh, pozměňovací návrhy byly eh, staženy a můžeme podpořit pouze ty původně předložené návrhy. Chci ještě jednou se obrátit, jestli by nebylo možné to přeskoumat. Eh, I ty předchozí návrh, návrh komise Eh, je právně problematický. Existuje tady právní stanovisko se srpna roku 2016. Nejde o nic ideologického, jde spíše o to, že se vypracovávají zákony, které ty právní poznámky nebo eh, jurisdy by měly respektovat eh, judikaturu Evropského soudu. A nejde nám pouze o tento nástroj na prevenci konfliktu, ale myslím, že bychom měli respektovat principy právního státu. A teď pro SAD, my jsme velmi zklamaní tím, že si myslíte, že eh, se to týká pouze prostředků na zvrhu pomoc. Jde to mnohem dál, je to mnohem eh, rozšířenější a je trochu zklamáním, že si to nevědomujete. Eh, děkuji James Carver za FDD. Děkuji, pane předsedo. Já jsem eh, zásadně proti něčemu takovému. Nemyslím si, že by Evropská unie měla se pouštět do těchto akcí, které by šlo vyřešit bilaterálně nebo multilaterálně. Samozřejmě, že je to hnáno snahou eh, vystupovat čím dál tím více militaristicky, to ve jménu eh, zahraniční politiky a rozvoje pomoci, která je strašná. Jde také o nejasnost některých eh, formulací, na to pozorně další kolegové. V některých těch dokumentech jde o implikaci, že někteří příjemci eh, by mohly být i vlády těchto zemí a já si myslím, že to je potřeba v tom textu vyjasnit. si uvědomujeme, že rozvoj pomoc se těžko dává, když tady není stabilita, ale eh, víme, že třeba na Blízkém východě také eh, výzbroj ze západu komplikuje situaci. Myslíme si, že tady velký potenciál, jak ještě se ta bezpečnost situace může zhoršit a proto bychom to měli zamítnout. Děkuji, pane Carver. Ještě dva řečníci za SAD. Nejprve Knut Fleckenstein. Děkuji i já bych chtěl poděkovat panu Danžánovi za jeho ochotu ke kompromisům, protože eh, většina z nás je toho názoru, že to je velmi důležitý a užitečný nástroj. Budeme společně s vámi také diskutovat o návrzích výboru DEVE, ale potom to bude náš výbor, který bude muset rozhodnout, eh, jestli to Evropská unie tak to může přijmout. Máme problém s penězmi, to bylo akceptováno. A to i e, přesto, že se tím nestanovuje žádný precedent pro budoucnost. Ale po těch třech letech v rámci toho středně dobého e, rozpočtového plánování budeme se diskutovat o tom, co je důležité a co ne. A proto e, se budeme snažit s našimi kolegy z Jury nalézt společný přístup tak aby abychom ještě před tím hlasováním eh, věděli, jestli proto bude dostatečná většina nebo ne. A děkuji vám za vaši spolupráci. Děkuji panu Fleckensteinovi. Herzlichen Dank. A Arno Líc. Děkuji. Ty debaty, které jsme eh, vedli, které byly nezbytné, eh, vyžadovaly si hodně času. Já ty právní Eh, problémy vnímám velmi vážně, netýká se jenom nás, ale i členských států a také si myslím, že je správné, že je potřeba eh, zajistit, aby se to nenatklo peněz na rozvojovou pomoc. A jak také říká zpravodaj Zadeve, musíme se podívat, eh, co konkrétního je možné, jaké konkrétní příklady by možné byly. Víme, že komise předložila Eh, konkrétní eh, případ nebo situace, kterým se to mohlo týkat. A já si myslím, že potom bychom se měli eh, snažit domluvit i na výboru Jury, ale to teprve ukáže ta další diskuze. Děkuji, Anna Líc. A teď bych chtěl dát slovo zástupci komise. Paní Hilde Hardeman je tady? Chcete k tomu něco říci? Velmi stručně děkuji vám. Thank you, Mr. Chairman. Um... Děkuji vám, pane předsedo. Vážený pane předsedo, pane zpravodaji, vážení poslanci. Chtěla bych poděkovat zpravodaji za jeho eh, celkovou podporu návrhu komise na pozměnění nástroje přispívajícího ke stabilitě a míru. A děkuji za eh, jeho úsilí o nalezení udržitelného kompromisu. Vážíme si úsilí eh, pana Danžana o nalezení společné řeči a Děkujeme za to, že zdůrazňuje výjimečnost navrhovaných opatření, tak jak jsou obsažena v původním návrhu komise. Věříme, že snahy zpravodaje povedou k uspokojivému řešení, které umožní pokračování procesu a těšíme se na další plodnou spolupráci během dalších kroků a těšíme se na spolupráci s parlamentem a radou na rychlém přijetí návrhu, který by pozměnil byl nástroj přispívající ke stabilitě a míru. A pokud mohu, pane předsedo, tak bych eh, ráda eh, něco řekla ke třem bodům, které byly v debatě zmíněny. Nejprve k otázce dakability, tak eh, cílem tohoto nástroje je možnost podporovat za zvláštních okolností eh, armádu. Tam, kde armáda má klíčovou roli pro eh, uchování nebo znovu uchování podmínek nutných pro udržitelný rozvoj. V krizových situacích a v křehkých nebo destabilizovaných kontextech. A tady bych chtěla explicitně odkázat na rámec eh, cílů udržitelného rozvoje. Konkrétně jde o cíl číslo 16, eh, který zdůrazňuje vazby mezi bezpečností a rozvojem a který usiluje o podporu mírových a inkluzivních společnostech. Eh, Přísná aplikace kritérií DAC by neumožnila podporovat armádu za tímto účelem, kromě případů, kde armáda vykonává eh, důležitou a omezenou eh, roli v humanitární asistenci. A je třeba poznamenat, že v rámci CBSD by mohlo pokračovat financování na oficiální rozvojovou pomoc chtěla bych zdůraznit, že momentálně zhruba 88%, skoro 90% financí v rámci nástroje přispívajícího ke stabilitě a míru je vykazováno eh, jako eh, ODA a tento trend má eh, pokračovat. A ještě něco k otázce seznamu. Pardon? Už končete, prosím, paní. Tak ještě něco k otázce seznamů. Cílem je zaujmout komplexní přístup a kolegové, kteří budou pracovat s dotyčnými poslanci, budou toto téma rozvíjet dále. A konečně k právnímu základu. Komise navrhla pozměnění eh, nástroje přispívajícího ke stabilitě a míru na základě článku 209 a 212 smlouvy o fungování Evropské unie tento návrh e, usiluje o rozvojové cíle prostřednictvím dalších aktérů, zejména armády. A navrhovaná opatření spadají do e, rozsahu působnosti evropské politiky rozvoje. Děkuji. Děkuji, paní Hardeman. A teď se dostáváme k poslednímu slovu pana zpravodaje. Pane Danžane, prosím. Dobře, děkuji všem, kteří se vyjádřili. Především bych rád poděkoval frakci ALDE, EKR a SND, protože to není úplně snadná diskuze. Každopádně si jsem vědom, že tady neustále e, panovala vůle hledat konstruktivní cestu ven, konstruktivní kompromis. E, to e, je třeba vysoce ocenit. Eh, jsme již nesnad přímo na cestě ke kompromisu, protože to ještě bude chvíli trvat, ale eh, blížíme se. Nepozmí, nezapomínejme nikdy na ten konečný cíl. Chápu určité námitky od jiných frakcí, ale chci připomenout, že pracujeme eh, v naléhavém časovém režimu na nástroji, který by měl být v terénu opravdu k užitku. Já jsem během předchozích dvou rozprav zde uvedl, co se se odehrává v Mali, kde eh, máme eh, z Evropské unie vojenské i E, civilní mise, které opravdu velice netrpělivě očekávají e, konkrétní nástroje, e, konkrétní nástroje pro svou činnost. Nejedná se tolik o zbraně či vojenský materiál, jako spíš o léky a administrativní podporu. Takže já samozřejmě chápu určité mm, právní námitky, i když se domnívám, že někdy byly uváděny trochu příliš E, excesivním způsobem, konkrétně třeba od e, zelených, ale každopádně věřím, že nakonec najdeme řešení ohledně financování a slavného seznamu podmínek. Věřím, že s dobrou vůlí nakonec e, se nám podaří brzy dojít ke schodě. Předseda, děkuji. Takže další kroky eh, AFET by měl hlasovat 11. července. Také chci připomenout, že hlasovat se bude dvakrát. Nejprve eh, potřebujeme jednoduchou většinu ke zprávě a druhé hlasování bude k rozhodnutí o Eh, zahájení jednání. Tady budeme potřebovat 7, 37, 37 členů z celkového počtu, eh, což představuje absolutní většinu 73 členů tohoto výboru. A konečné hlasování na plenárce v září. Teď bod číslo 5. To znamená, jedná se o stanovisko AFET k návrhu vytvoření uh, Eh, systému ETIAS, eh, jejímž eh, cílem by byly informace o žadatelech víz ze třetích zemí. Tady jde tedy o propojení tohoto systému s již stávajícími existujícími systémy Unie. 154 pozměňovacích návrhů e, bylo podáno, tři kompromisní návrhy již byly e, schváleny. Spravodajkou je paní Valera z Zelených. Sekretariátu zdědila, že nebude e, přítomna výměně názoru a je tady místo ní paní Lohbiller. Dobře, takže navrhuji, abychom paní Lohbiller nejprve dali slovo a pak vyslechli stínové zpravodaje. Děkuji. Eh, paní Valero, děkuji všem kolegům z ostatních frakcí za dobrou spolupráci přestože ona i naše zelená frakce zastávala při tomto tématu menšinovou pozici. Evropský systém cestovních informací a povolení by měl disponovat informacemi o e, cestujících, kteří jsou zproštěni vízové povinnosti, což znamená e, cestující ze zemí bezvízového styku, e, kteří prostřednictvím internetu vyplní formulář, kde vyplní řadu údajů o své identitě. Srovnatelné je to například s se systémem obvyklým v USA. Debata se konala ve výboru LIBE a, omezení, a stanovisko AFETu se omezuje pouze na body, které jsou důležité z hlediska zahraniční politiky, respektive lidských práv. Dosud eh, vznikly pouze tři kompromisní návrhy a teď budu pokračovat anglicky, abych mohla přejít k detailům. Evropský parlament zadal studii, která má zhodnotit potřebnost a operabilitu ETIASu. Ta došla k závěru, který by nás měl přimět k přehodnocení toho, co komise předložila a případně tomu uspůsobit plán. Studie zjistila, že potřebnost ETIASu není jasná, protože už máme existující systémy, jako je Schengenský informační systém, a a jde o značný zásah do základních práv. Spravodajka zelených eh, proto spochybňuje celkovou potřebnost systému ETIAS a domnívá se, že stávající nařízení, tak jak je nyní, by nemělo být přijato. Paní Valero zejména podává návrh na odstranění odkazu nad plánovaný watchlist v článku 39, tedy seznam podezřelých osob. Evropská unie už má šengenský informační systém, který eh, který eh, mimo jiné má bránit potenciálním teroristům ve vstupu eh, do Evropské unie. A vytvoření eh, seznamu podezřelých osob v ETIASu by nejenom duplikovalo SIS jakožto stávající nástroj, ale zároveň by stanovoval méně jasná kritéria a právní nejistotu ohledně toho, jací lidé budou na seznam zahrnutí. Spravodajské služby nutně nepotřebují nové nástroje, potřebují správné nástroje. A seznam eh, ETIAS by pouze jaksi zvýšil množství informací, zvýšil by kupku sena, místo toho, aby hledal jehly v kupce sena eh, mohlo by, zaj, mohlo by dojít k přehlcení informacemi, což by vedlo ještě ke snížení naší bezpečnosti. Proto by bylo lepší proskoumat stávající možnosti systému SIS Kromě toho systém SIS momentálně prochází revizí eh, a dozná určitých změn ještě před eh, nařízením o ETIAS. Eh, to nám dává příležitost k tomu, abychom zefektivnili systém SIS a nevytvářeli nějaký další seznam. Dosáhli jsme kompromisů ohledně toho, že ETIAS by měl být uživatelsky přístupný a měl by eh, disponovat určitými eh, prvky eh, na kontaktních místech a dále před zadáním do systému by měly se vyslovit v dotyčných zem, členské státy a evropské instituce a delegace v dotyčných zemích. Děkuji stínový zpravodajové za EPP pan Štětina. Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, Nařízení ETIAS figuruje na seznamu prioritních legislativních návrhů Evropské komise pro tento rok a EPP tento návrh podporuje. Pro mě představuje zavedení systému ETIAS jedno z kompenzačních opatření, které vyvažují existenci vnitřního šengenského prostoru bez kontrol na vnitřních hranicích. Podobné systémy před EU zavedly země, jako jsou USA, Kanada či Austrálie. Pevně věřím, že v souladu s tím, co Evropská komise ve svém návrhu uvádí, zavedení ETIAS povede ke snížení odmítnutých žádost, odmítnutý žádostí o vstup na území Schengenu, mělo by vést k rychlejšímu odbavování a snížení čekacích lhůt na hranicích. A v neposlední řadě k posílení eh, bezpečnosti a bezpečnosti a lepší identifikaci osob, které představují bezpečnostní riziko. Ve svých pozměňovacích návrzích chci prosadit co největší zjednodušení při podávání a vyřizování tohoto cestovního opatření. Navrhuji například nad rámec návrhu Evropské komise zajištění možnosti podávat žádosti o cestovní povolení i na hlavních pozemních, námořních a letištních hraničních přechodech. Těším se na další spolupráci se zpravodajkou tohoto návrhu i se stínovými zpravodaji. Děkuji za pozornost. Thank you, Jaromír And... Děkuji, pane Štětino, a nyní za SD pan Benifej. Děkuji eh, paní zpravodajce a děkuji stínovým zpravodajům za jejich práci. To opatření, o kterém diskutujeme, e, jistě přinese značné změny ohledně zprávy našich hranic vůči třetím zemím. Je jasné, že toto opatření je e, motivováno e, snahou lépe chránit hranice vzhledem k bezpečnostní hrozbě terorismu a vzhledem k migračním tokům to konec konců je obsaženo v závěrech rady z minulého týdne. Ale nemůžeme rozhodnutí o tomto nařízení uspěchat, aniž bychom se zamysleli nad jeho dopady. Nejsme v principu proti vytvoření automatického systému pro cestování po Evropě. To už existuje v zemích, jako je USA a Kanada, ale potřebujeme, aby tam bylo obsaženo několik pojistek. Spravodajka vypracovala text, který reflektuje pozice různých politických frakcí a my usilujeme o kompromis. E, pokud jde o naši frakci, tak naše pozměňovací návrhy e, se soustředí na dopad ETIAS na naše vnější vztahy. Na jedné straně zdůrazňujeme e, potřebu dobrých vztahů, se zeměmi, které nemají vízovou povinnost a na druhou stranu chceme záruky pro žadatele tak, aby proces získání autorizace byl hladší. Pět let pro uchovávání dat je dlouhé období a hrozí riziko profilování na základě informací z jiných systémů. Tento systém eh, platí pro země, které nemají vízovou povinnost už dlouho, jako, je, jako jsou Spojené státy a Kanada. Pak jsou tu ale další země, které měly zrušená víza nedávno, jako Ukrajina a Gruzie. A pokud eh, chceme budit zdání důvěryhodnosti, tak se musíme postarat o to, abychom neuměrně nezatěžovali eh, potenciální cestující musíme mít na zřeteli dopad na eh, cestovní ruch a na diplomatické vztahy s těmito zeměmi. Děkuji vám, pane kolego, a jako poslední má slovo paní Vautman z Liberály. Hmm. Děkuji vám, eh, vážení kolegové. Nejprve bych chtěla poděkovat eh, paní Valero, která tu není, za její práci. Pro ALDE eh, je ETIAS obecně velice dobrý návrh. Je to správný nástroj, který se má postarat o to, aby občané ze zemí bezvízového styku představovali bezpečnostní riziko při vstupu do EU. Kanada a USA už používají podobný systém a do roku 2020 se má počet příchozích do šengenského systému zvýšit o 20% a my potřebujeme nějaký informační systém o občanech zemí, které mají bezvízový styk. Proto jsme spokojení s návrhem komise. Nicméně ALDE považuje za důležité eh, zahrnout dostatek záruk a pojistek toho, aby osobní data eh, byla chráněna při eh, jejich, při, při výměně s policejními orgány a aby nebyla používána svévolně. A proto jsme podali několik pozměňovacích návrhů ohledně základních práv. Já se zabývám problematikou pohřešovaných dětí, jak jistě víte, a proto jsme podali pozměňovací návrhy o pohřešovaných dětech. A zdůrazňujeme, že ETIAS by mohl být využíván na hledání těchto pohřešovaných dětí. Potom k dalším návrhům. Také podáváme návrh na smazání zmínky o školství. E, s tím souhlasí mnoho frakcí, tady si myslím, že se dohodneme. A potom, jak všichni víte, hodně se diskutovalo o tom, zda využívat ETIAS pro e, nepravidelné migranty. E, v mnoha frakcích, i v naší frakci, máme různé tábory. Některým se to líbí, jiným ne. Já jsem velice proto, aby se tento nástroj používal i pro nepravidelné migranty, ale o tom se bude diskutovat zejména ve výboru LIBE, takže doufám, že tam bude nalezeno řešení. Celkově, pokud jde o těch několik málo kompromisů, které máme, tak Alde s nimi souhlasí. Děkuji vám. Děkuji. A ptám se, zdali ještě někdo jiný chce vystoupit k této věci. Zdá se, že tomu tak není, takže bych vám s dovolením připomenul, že v AFETu budeme hlasovat k této věci 11. července. A teď máme před sebou dva návrhy, které se týkají využívání šengenského informačního systému jsou to propojená stanoviska, takže bych navrhla, abychom bod 6 a 7 spojili. 37 pozněvacích návrhů bylo předloženo k dokumentu o využívání SIS v oblasti hraničních kontrol a dále pak teď bych předal slovo eh, paní Hilde Wautmans máme eh, na tento bod eh, 15 minut. Děkuji, jste dnes skutečně velmi rychlí, abychom asi nasedli na koni, abychom vám vůbec stačili v tom tempu. Vážené kolegyně a kolegové, nejprve děkuji všem stínovým zpravodajům. E, pracovali jsme ve čtvrtek, shodli jsme se na čtyřech kompromisních návrzích, které se týkají e, SIS e, ohledně navracení neoprávněné pobývajících státních příslušníků třetích zemí a dalších kompromisních návrhů návrzích ohledně využívání si v oblasti hraničních kontrol. Všechno jsou to důležitá informa- eh, témata. SIS funguje dobře, ale mohli bychom využívat ještě lépe a proto vítáme návrh komise a jsme přesvědčeni, že změny posílí aktivity Unie eh, v oblasti migrace a bezpečnosti. Kompromisní pozměňovací návrhy, na kterých jsme se shodli, jsou omezené, protože AFET má v tomto Eh, poli omezené pravomoce. Nicméně jsou v nich obsažené důležité momenty. My se soustředujeme především na eh, otázku práv třetí, eh, občanů třetích států. Jedná se o bezpečnost dostatečné záruky, především pro mladé, pro mladistvé. Je to pro nás morální povinností, jako pro členy AFET, abychom se tedy zabývali touto situací. Měli bychom vědět, nebo víme, že lidská práva a záruky jsou pro Evropskou unii základními zásadami a že bychom vlastně neměli být nuceni E, v jednotlivých dokumentech e, po každé o tom hovořit, ale realita je taková, že každým dnem jsou práva e, občanů i občanů třetích států porušována. V tomto směru musíme připomínat sobě i dalším, že máme povinnosti vůči těmto občanům a to, že tyto věci nejsou dodržovány ve třetích zemích, nemůže pro nás být výmluvou. Unie musí ukázat a prokázat, že jsme schopni spolupracovat a sdílet informace efektivním způsobem a přitom respektovat demokratické hodnoty. Já jsem přesvědčená, že je to možné. Toto je sdělení, které je jasně ve stanovisku obsaženo a já věřím, že můžeme pos, eh, počítat s vaší podporou. Děkuji. A teď, eh, pan pan Žujca pan Picula jako stínový zpravodajové. Paní Lezing se rovněž hlásí, dobře. Takže nejprve eh, pan Šujca z skupiny, či paní eh, ze skupiny z frakce EPP. Takže paní Voltmans, děkuji především za odvedenou práci. Jak víte, jedná se o dvě velice technické otázky, které spadají především do pravomoce LIBE, ale pak tady byly předloženy návrhy, které se efektivně zabývají výzvami spojenými s migrací a Eh, to jsou věci, které jsou pro nás v nadcházejících časech jistě důležité. Migrace je citlivá záležitost. Eh, nedávno jsme slavili Den uprchlíků, Mezinárodní den uprchlictví a to je další připomínka této zásadní záležitosti. Musíme eh, tedy říct, že EPP podporuje silný a efektivní systém SIS a vždy jsme proto, aby se systém aktualizoval a stal se bezpečnějším a lepším pro naše občany. Nicméně se obávám, že eh, terminologie eh, či jazyk eh, v těchto dvou stanoviskách je možná příliš kritický a vlastně implikuje, že to je systém, který pošlapává E, práva a nefunguje efektivně. To není ovšem vyznění, které bychom mohli v EPP podepsat. My myslíme, že lidé, kteří pracují na vnějších hranicích Unie, dělají mimořádně dobrou práci ve velice náročném prostředí a my jako EPP je e, budeme i nadále podporovat a velmi jim vděčíme za jejich práci. Takže my jsme dnes s navrhovatelce navrhli ještě změny ohledně zlepšení e, kompromisů a a, a doufáme, že nás podpoříte, abychom dospěli k rozhodnutí, které bude pro nás, pro všechny eh, dobré. Chceme podporovat eh, lidská práva a chránit práva eh, migrantů. My bychom se měli zabývat ovšem tím, že když opakujeme základní premisy Unie, tak jenom rozmělňujeme ten text a šengenský prostor se nestává bezpečnější. Eh, pak je tady otázka dětí a jejich a eh, odnímání eh, otisků prstů a fotografování. Myslíme si, že tady lze věci také formulovat lepším způsobem. Takže ještě jednou děkujeme paní Voltman a sekretariátu AFED za odvedenou práci. Ještě jednou nabízíme nabízíme eh, naší eh, dobrou vůli spolupracovat na kompromisech, tak abychom do budoucna ještě více posílili bezpečnost našich eh, občanů a dalších občanů. Děkuji a kolega Picula. Danke a chvále šengenské surádně. Má ključnou úlohu. Děkuji. Já musím říct, že Schengen je základem spolupráce v rámci Schengenu, hraje klíčovou roli pro volný pohyb. Toto je balíček, eh, který tvoří jedno ze tří, eh, eh, jednu, jeden ze tří návrhů. Jde o to posílit stávající systém, ne ho modifikovat, posílit kroky Evropské unie a my jsme jako sociální demokraté přišli s několika pozměňovacími návrhy, eh, konkrétně k bodu 20 S a U. Tady bych chtěl zdůraznit nutnost eh, eh, sběru informací a pak je tady tak ještě otázka cestovních dokladů platných v minulosti ohledně nelegálních eh, bytů, tak já podporuji nový text, protože to umožní eh, efektivnější využití SIS pro dobro bezpečnosti v Evropské unii. Takže toto je návrh, který umožní lepší sledování implementace rozhodnutí ohledně návratu do země původu a lepší řízení migračních toků. Chtěl bych především zdůraznit tu část textu, která se týká definice hranic a vzhledem k tomu, že tady je specifická situace Chorvatska, e, protože zatím e, jsme sice členy, ale ne e, součástí Schengenu, tak otázku vnější hranic řešíme jako zásadní. Jde o to, zda tady hovoříme v článku 6 o vnějších hranicích nebo o hranicích šengenského prostoru. Já jsem tady k pozměňovacím k bodu úvodního ustanovení 12 předložil poměrně významný pozměňovací pozměňovací návrh a doufám, že bude podpořen. Děkuji, pane Piculo, a teď paní Lezing za eh, GUE NGL. Děkuji, hovoří jménem kolegy Miguela Urbána, který nemohl být přítomen. On by chtěl nejprve zase poděkovat zpravodajce. My budeme podporovat jakýkoliv pozměňovací návrh, který posílí eh, dodržování lidských práv. I když jsou pravomoce AFET velice omezené, tak chceme zdůraznit, že pro nás je nesmírně důležité, aby právo a důstojnost kohokoliv byly zaručeny. To znamená pro nás kompromis číslo 4 je skutečně zásadní částí textu. E, takže osobní údaje a e, speciální zacházení s nimi, včetně speciálních, e, speciální tedy situací osobních údajů občanů třetích států. Tak tady je pro nás klíčovým bodem transfer údajů. My se domníváme, že jak jakákoliv informace založená na eh, poskytování údajů nemůže být ani u těch případů navracení Eh, poskytována třetím státům. Eh, domníváme se, že migrační politika Unie je punitivní, restriktivní a něčím, co je proti našim evropským hodnotám. Jak jsme řekli z kraje, my podpoříme jakýkoliv pozměňovací návrh či kompromis, které chrání lidské lidská práva a důstojnost především ve třetích státech. Děkuji, paní Lesing. Dovolte, abych vám, kolegové, připomenul, že hlasovat v AFETu budeme rovněž 11. července těmto věcem. A teď se dostáváme k bodu číslo 8. E, a tímto bodem je prezentace studie na téma financování islamského státu na základě návrhu komise Eh, jsme tedy si zadali toto studium a jde o finanční zdroje, finanční řízení a rovněž se tady probírají reakce mezinárodního společenství ohledně případné reakce. Já bych teď chtěl přivítat eh, pana Žána Kloda Kuseranga. Kde jste, pane kolego? Pan Jean-Claude Cousseron. A dobře, máme tady paní Aněz Levalua. Vítejte. Pan Kusera, dobrý den. Prosím, posaďte se. Pan Kuseron byl velvyslancem Francie v Egyptě, Turecku a Sýrii a byl také jmenován eh, eh, ředitelem vnější eh, bezpečnosti v rámci francouzského ministerstva obrany. Paní Levalua je odbornicí na současný arabský svět, výzkumnou pracovnicí na Mezinárodní diplomatické akademii a rovněž přednáší na Sciences Po v Paříži a na Eně a také je místo předsedkyní ústavu eh, pro výzkum a studia středozemní oblasti a středního východu. To je dlouhý název. Eh, trochu nám běží čas, eh, takže už máme sedmiminutové spoždění, proto vám bez dalších okolků dávám slovo, abyste přednesli úvod k této studii. Dobře, paní má přednost, takže paní Levalova bude první a pak bude hovořit pan Kusero. Možná, že bychom mohli 10 eh, až 20 minut věnovat vašemu úvodu, abychom měli ještě eh, čas na otázky. Dohromady na tento bod máme 30 minut. Děkuji. Dobrý den, eh, posl- paní poslankyně a páni poslanci. Jsme tady proto, abychom vám uvedli tuto studii, kterou jsme podnikly eh, pro zjištění, jak jsou financovány činnosti islámského státu neboli Daesh. Takže jak vypadá financování IS? Eh, dám vám k tomu pár základních informací a pak dám slovo panu velvyslanci Kuseránovi. Nejprve je třeba říct, že islámský stát je poměrně komplexní organizací a organizací, teroristickou organizací, která je nejbohatší takovouto organizací na světě. To je důležité říct hned u úvodu ohledně financování. Proč se jí říká nejbohatší? Protože je to organizace, která se etablovala na rozdíl od Al-Kaidy na určitém území. Al-Qaida tady byla před Daeshem. Daesh se inspiroval při svém vzniku právě Al-Kaidou. Každopádně Daesh má určité území, které kontroluje, což mu umožnilo získat velké finanční zdroje. Tyto finanční zdroje jsou především nafta, protože oblast, kde se Daesh usadil mezi Syrií a Irákem, je významným zdrojem eh, nafty. Je to rovněž eh, možnost kontrolování dalších přírodních zdrojů, obilí a eh, vlny. Pak je to také křižovatka všech zločineckých sítí, které byly reaktivovány Eh, jedná se o eh, podloudnictví a pašeráctví v oblasti eh, starověkých památek, uměleckých památek. víte, toto je, je kolébka lidské civilizace s velkým bohatstvím. A pak je tady další velmi významné, významný zdroj bohatství. Došlo v počátku při vytváření Daeše k Eh, vyloupení řady bank, včetně především banky v Mosulu eh, a tím vznikly poměrně značné finanční zdroje, které Dajši umožnili se etablovat v regionu. Pak je tady také zdanění eh, obyvatelstva. Daješ má tedy pod kontrolou určité území, na kterém bydlí určití lidé a v určité chvíli Daesh kontroloval téměř 8 milionů lidí na okupovaných území, takže tady vznikl systém velmi e, důležitých a značných daní a poplatků, vymáhání e, poplatků, takže tato organizace vlastně nepotřebovala vnější financování, měla dost zdrojů e, z těch jednotlivých pramenů, které jsem zmínila, která umožň, které umožnili Daeši, aby žil tak, jak žil. Takže teď, co se odehrálo, odehrává. E, teritoriální expanze Daeše je zastavena a je e, činěno maximum proto, aby Daeš neměl přístup ke svým zdrojům. E, bylo tady bombardování ze strany mezinárodní koalice, které mělo zamezit, aby Daeš nadále těžil z zdrojů nafty a dále prodával tedy tyto přírodní zdroje podloudným způsobem. Takže organizace začala ztrácet zdroje, Eh, protože bombardování vlastně vyřadili z činnosti určitý počet eh, těchto vrtů a došlo ke snížení eh, zdrojů, finančních zdrojů organizace. Bombardování koalice, které měly za cíl Daesh úplně rozprášit, znamenalo, že eh, tady vlastně tato organizace ztrácí na dechu, že má mnohem menší eh, prostředky a menší území než v roce 2014 eh, a tím pádem tedy mnohem menší finanční zdroje než v minulosti. Jsou tady, je tady méně obyvatelstva, obyvatelstvo je navíc chudší a to výrazně takže organizace už není schopna eh, zdaňovat eh, občany eh, stejným způsobem na tom území, které ještě kontroluje jako v minulosti. Takže tato organizace ztrácí na rychlosti, má mnohem méně financí a je tím pádem mnohem méně lákavá pro mladé lidi, protože ty platy z kraje, ty mm, platby byly velmi atraktivní. Tehdy se z kraje vlastně nabízí nabízeli eh, mm, finanční eh, hodnot, eh, hodnocení velice atraktivní, teď tomu tak není. Ovšem, a to musím hned dodat, nelze říct, že by ta organizace přestala organiz, trvat, fungovat a že vlastně se dále nerozvíjí. Ta organizace si samozřejmě také všimla, že má méně zdrojů, že se nerozvíjí a proto přijala určitý soubor opatření a v této v tuto chvíli, dejme tomu, má mnohem větší e, problém při získávání nových bojovníků, protože jim nemůže nabízet stejné žoldy. A pak tady vznikají napětí, protože někteří si stěžují, e, bojovníci jako takoví se stěžují e, a zároveň ti, kteří mají na starosti komunikaci, jsou e, placeni mnohem lépe, protože oni musí zajistit e, nové bojovníky, oni vlastně drží ruku na těch dalších možnostech, oni musí být dostatečně atraktivní ve svých sděleních a tím pádem jsou také lépe placeni Můžeme se k těm věcem ještě vrátit podrobněji, pokud o to budete mít zájem. A pokud bych měla ukončit eh, svůj úvod, protože věřím, že čas rychle běží, tak eh, zdůrazňuji, že eh, organizace má sice méně zdrojů, ale neznamená to, že by nějak mizela z povrchu zemského. To je doufám všem jasné a pan velvyslanec vám k tomu druhému bodu řekne více. Bien, Agnès de Valois vient de nous expliquer de manière très, très... Myslím, že Aněs nám teď velmi jasně vysvětlila, jak a proč tato organizace přišla o část svých kapacit a proč ta dnešní situace je odlišná. Přišla o území, přišla o své zdroje, o prostředky, velmi důležité, a také e, ta centrální organizace v těch významných městech eh, se ztrácí a také přišla o svou schopnost podpory a to se týká nejenom těch vnějších kroků, ale veškerých těch kroků, které přijaly státy a které oslabují její schopnosti. Je to tedy oslabená organizace, která byla přinucena se přizpůsobit eh, svou přítomnost, svou organizaci a která tedy i nadále v tomto procesu pokračuje. Všichni pozorovatelé jsou toho názoru, že to rozhodně neznamená, že by ta společnost ztratila schopnost škodit, že by přišla o veškeré své možnosti. Ale tito pozorovatelé říkají, že ten okamžik teprve nastane. A na to zatím se musíme zamyslet, jaká je budoucnost této organizace, eh, jak eh, ten systém financování bude vypadat v budoucnosti a jak, eh, to, jaký vliv to bude mít na její možnosti škodit nebo způsobovat škodu. Tyto scénáře nejsou předem dané, je potřeba se nad nimi zamyslet právě proto, abychom si promysleli ty faktory, které dnes mohou se projevit. A Měli bychom se snažit pochopit, k čemu tady došlo a jaké eh, ty možnosti eh, vytvářet škodu tato organizace má a bude mít v budoucnosti. Eh, velmi jednoduše je tady první hypotéza, ta je velmi jednoduchá. Aněs Levalova se o tom zmiňovala. A sice, že tato organizace ustoupí od toho svého konceptu teritoria, byla to organizace, která měla nějakou centrální vládu na nějakém území, nějakým finančním systém, systémem komunikace a tak dále, ale dnes eh, už to tak není, takže tady eh, to bude roztříštěno na malé kousky, nejenom oslabení, ale bude to prostě fragment, dojde ke fragmentaci toho jejího území, takže se to roz... Eh, tříští, nevím ještě přesně jak, ale eh, je evidentní, že Eh, to možná bude probíhat jako u al qaidy v té první fázi, nebo to prostě akceptují a budou se eh, snažit adaptovat tu svoji organizaci a ten svůj akční model na tu novou realitu. Je pravda, že to bude mít nějaký eh, dopad, to, že přijde o území. Oni říkají, že půjdou do pouště. Je to ale pravda, možná to bude tak, že se budou snažit vrátit do měst a podnikat kroky ve městech, což samozřejmě bude znamenat, že ty kroky budou jiné. A eh, hovoří se někdy v médiích o terorismu low cost, o nepříliš nákladném terorismu. ale je špatně eh, formulované. Myslím, že to budou jiné formy terorismu, které eh, jsou možná nejsou až tak nákladné, ale stej, mohou být stejně smrtelné, stejně škodlivé jako ty současné. Takže je tady riziko, eh, že se budou více zaměřovat na určité jednotlivce, bude to více roztříštěno, nebudou mít tak centralizovanou organizaci. A přesto všechno, ale ta organizace bude i nadále pohánět nebo vytvářet eh, eh, nějaké kroky. Takže ještě eh, k této první hypotéze té adaptace, ze které by se mohla stát organizace, která bude mít méně potřeb, méně prostředků. Musíme si připomenout, že 11. září, nebo ty akce 11. září, stály relativně málo. Ty náklady tam nebyly to, to hlavní. Takže teď máme skutečný turismus, který není až tak nákladný a přitom je velmi nebezpečný. To také ale znamená, že eh, ta otázka financování eh, nebude i tou jedinou oblastí, kde je možné bojovat proti ISIS. Musíme si uvědomit, že ty evropské eh, kroky, kroky členských států se týkaly především toho, jak znemožnit financování této skupiny. Ale možná, že tato skupina teď bude méně závislá na tom financování. Takže možná, že eh, ty kroky v této oblasti už nebudou tak důležité. Takže otázka, jestli tato hypotéza eh, bude znamenat, že ty náklady budou nižší, jestli je to jediná eh, hypotéza, ty hypotézy jsou další, Tady říkají naopak, že tato organizace nepřistoupí na tu ztrátu území, na tu svoji rozříštěnost a bude se snažit zhodnotit to, co má. Bude to ta centrální organizace, která se rozptýlí bude to ta propagandistická mašinerie, kterou má, již teď to má eh, organizační strukturu, která funguje. A můžeme si představit eh, tu hypotézu. Nemáme proto za ním eh, žádné důvody, ale bude to ten způsob přežití, který se zvolí a možná, že se jí podaří najít nějaké jiné zdroje například v oblasti nových technologií, crowdfundingem, nebo se eh, pokusí znásobit ty prostředky, k kterým má přístup. To můžou to být různé způsoby, ale možná, že také to bude pašování. Hmm, začíná se eh, spekulovat o dalších možnostech. Mohou využívat moderní techniku a znásobit ty eh, finanční toky. Takže eh, je možných několik hypotéz o tom budoucím financování této organizace. Takže ta jedna eh, hypotéza počítá s tím, že mm, se zadaptují, ale ta druhá hypotéza je, že eh, z toho vznikne jakási mafiánská organizace, která se pokusí přežít. A musíme si uvědomit, že to, co je zásadní pro tu organizaci, je právě ta organizační struktura a e, systém velení. Děkuji paní Levalo a pane Kusero. A teď bych chtěl vyzvat kolegy, aby se přihlásili o slovo. Máme tady jednoho kolegu, který chce hovořit. Teď se hlásí další. Chtěl jsem dát slovo Korbinovi Mikemu, to by bylo velmi zajímavé, ale vidím, že se teď přihlásil i další. Za EPP nikdo, eh, za SAD pan Picula. Děkuji, pane předsedo. Já mám velmi jednoduchou otázku. Já jsem poslouchal velmi eh, pečlivě, co jste říkal o financování islámského státu. Je evidentní, že peníze jsou vázány na určité území, ale teď islamský stát přechází o území, ale mohl byste nám říci, jak to funguje s tím přeshraničním financováním, s tím mezinárodním financováním islámského státu? Eh, a jestli dochází k tomu, že eh, státy Perského zálivu financují islámský stát. Hodně se mluví o těch eh, bojovnicích ze zahraničí, ale mě by zajímalo, jestli sem přechází nějaká zahraniční finanční pomoc, jaká je ta situace. Děkuji vám, pan Austrevicius za ALDE. Děkuji za to, že jste nás informoval o tomto velmi důležitém tématu. Moje otázka je, do jaké míry můžeme říci, že pokusy jiných teroristických skupin se poučit z islamského státu byly úspěšné, protože tady je určité know-how, které tito teroristé mají a je možné, že by to mohli využít eh, jiní na světě. Jsou tady určité prvky, které převzaly jiné teroristické skupiny? Děkuji. A pan Koso Zague Engel. Děkuji, pane předsedo. Já bych byl rád, kdybyste se mohl vyjádřit některým aspektům, eh, o kterých jste nemluvil. Vy jste říkal, že to, co se děje v Iraku, je jiné než v Sýrii a že to souvisí se stavem irácké armády a s tím, jak je sformována eh, vláda na centrální úrovni a také ve Faluji. Takže to se promítá i do těch rozdílů. A mě teď zajímá, financování eh, z ropy, tím se zabývalo i OSN přes eh, tureckou hranici. Je to stejné co do objemu, jako například prodej těch uměleckých předmětů? Víme, že k tomu dochází, že přestože přicházejí o území, tak eh, pořád mají ty sítě, které umožňují eh, k tomu získat přístup. Děkuji. Pan Kuzo eh, teď řekl něco, co jsem chtěl říct já, ale mám i další věc. Je možné, že islamský stát teď je fatálně oslaben, ale máme tady nějaké finanční důkazy, že části islamského státu přecházejí na jiný model nebo zakládají eh, nějaké zvláštní organizace, nebo máme nějaké doklady o tom, že by se peníze přesouvaly eh, z této oblasti někam jinam. Eh, teď mám na mysli Jemen, protože tady asi vzniká další základna islámského státu. Al-Qaida na arabském poloostrově tady měla své základy. Možná, že pod jiným jménem se to přesouvá někam jinam. Next is Mr. Děkuji vám, pan Korvin Mike. Tak já bych měl několik otázek. Za prvé, kdo vlastně kupuje tu ropu? Pokud já vím, a e, hovořil jsem s velvyslanci e, blízkovýchodních zemí, tak jsem slyšel, že tu ropu kupují američané. Právě tak Turecko kupuje ropu od islamského státu. A vzhledem e, k každodenním postupům, jak je možné, že zatím nebyly zničeny ropovody a ropné vrty. To se dá zničit za dva dny. Proč jim to nikdo nezničil? Proč jim mm, nesebrali tento zdroj? A potom další věc, které nerozumím. Možná je to proto, že lidé to asi jednoduše nechtějí zničit. chtěl eh, poděkovat za toto téma a eh, děkuji eh, za tu prezentaci a za možnost účastnit se těchto diskuzí. Musím připustit, že ani já tak docela nechápu, jak je pro Boha možné, že příjmy z ropy mohou sloužit k financování islamského státu. Z vojenského hlediska by bylo velice snadné zacílit místa, kde se ropa těží. Takže jak je možné, že to takto probíhá už sedm let? Jak je možné, že to islámský stát provozuje bez jakékoliv odplaty, bez jakéhokoliv trestu? A za druhé, eh, Daesh naštěstí slábne a to mimo jiné proto, že mu upadají příjmy. Ale opravdu jsme v situaci, kdybychom dokázali nějak vyčíslit ten propad příjmů. Pokud islámský stát přijde o mnoho peněz, pak bude muset spoléhat na vnější finance. Analyzoval někdo tyto otázky? protože to je nejlepší způsob, jak oslabit eh, jejich pozici. Děkuji vám, vážení kolegové, za otázky a já navrhuji, eh, abyste odpověděli během sedmi minut. Můžete se dohodnout, kdo začne. Dámy mají přednost, dobře. Eh, jenom velmi rychle, abych odpověděl na většinu z těch otázek. Je potřeba si uvědomit to, že Daesh, islamský stát, se zakládá na území. A to, že teď dochází k ubývání toho území a jeho ovládnutí toho území, tak to také má vliv na to, že se mu snižují zdroje. To už nemá takové rozpětí, nemá to stejný typ kontroly nad veškerým těm území jako na začátku a to je ten hlavní důvod k tomu, že dochází k poklesu zdrojů a se vším, eh, co to znamená. Co týče ropy a otázek týkající se ropy, tak musíme si myslet, že dáš na začátku kdy eh, se tady eh, zmotnil to území, tak eh, využil ty obchodní trasy, které tady existovaly vždycky. Je to pouštní oblast, to si musíme uvědomit. To je oblast Lacha, Raka, to je ta hlavní město islamského státu v východní Syrii. Na východ od tohoto města je to celé pouštní oblast a tady vždycky je to obchod s různým kontrabandem, včetně ropy. Oni prostě se těch sítí a těch různých poboček, eh, které tady byly, využili pro své účely. Možná, že někteří eh, špatně chápají, jak je to vůbec možné, ale musíme si uvědomit, že ta síť obchodní tady vždycky existovala. A oni prostě jenom zaktivovali pro své účely a to jim umožňuje prodávat eh, ropu přes Irák, přes Turecko. Velmi často ani nejde o nějaké rozhodnutí centrálního státu, ale spíše to jsou regionální sítě, které z toho mají zisk. A které využívají eh, toho, že jsou tady přítomny. To je podobně jako všechny eh, pašerácké skupiny, které eh, to tak dělají. A proč také dochází poklesu těch dalších zdrojů? Je to ten zvýšený mezinárodní tlak. Například se začal mnohem více regulovat ten obchod s uměleckými předměty. Dnes je to mnohem těžší než kdysi, protože byl zavřen systém, který má právě to omezit a který by měl vlastně zamezit tomu, aby ti, kteří eh, to mají, aby, to, aby se proto mohli najít zákazníky. Takže to mezinárodní úsilí přineslo své eh, ovoce. Samozřejmě, že to vždycky do určité míry fungovat eh, bude, ale čím dál tím více těch mož, nebo stává se těch možností čím dál tím méně, a to z těch důvodů, které jsem právě uvedla. A ještě ty důležité věci, které tam měly, a to mezinárodní financování, musíme si uvědomit, že islámský stát, ano, měl financování od různých obchodníků z Perského zálivu, ale nejenom odtamtud. Eh, ne, nutně to eh, eh, bylo vždy ve prospěch islámského státu. Napřed ti partneři obchodní si úplně neuvědomili dopady eh, toho financování, než si uvědomili, jaká ideologie, jaké jsou techniky nebo metody islamského státu. A eh, ten eh, systém, kterému se říká zakat, který v tom muslimském světě tak to vždycky fungoval, který umožňoval redistribuovat určité procento příjmu nebo zisku v těch bohatých lidí kdekoliv v islámském světě. Takže eh, to také islámský stát využil na úvod předtím, než došlo k tomu, že si eh, ti bohatí eh, lidé této oblasti uvědomili, k čemu to vede a k čemu se to využívá, že to nejsou dobročinné účely, protože ten původní smysl byl dobročinný. A víceméně potom to skončilo, protože si uvědomili, do čí kapes to vlastně jde. Aněs Lavalová odpověděla na většinu otázek, takže já bych mohl jenom připojit jednu nebo dvě další věci. Je pravda, že Dáš už se teď potýká s velkými problémy. Už eh, teď eh, hodně těch obchodních tras nebo těch hraničních přechodů už nejsou eh, pro ně dostupné. Eh, víme, že tady vždycky docházelo k obchodování mezi Irákem, Tureckem, Irákem, Iránem a také Syrií. A eh, to samozřejmě dáno tou ekonomickou a sociální situací. Myslím, že tady jsou eh, různé důvody, nejenom ty, ty vojenské, ale jsou tady i různé politické nebo sociální důvody, které vedou k tomu, že některé komunity, například ty sunecké, se do toho obchodu aktivně zapojují jejich postavení se také dnes oslabuje. Jsou situace, kterou oni považují za nespravedlivou. A to je také vyjádření té jejich ochoty se na něčem takovém podílet. To tady vždycky bylo a proto je velmi obtížné proti tomu bojovat. A to je ode mě všechno. Děkuji. Děkuji vám. Kolegové, má ještě někdo nějaké dodatečné otázky nebo poznámky? Dobře, takže měli bychom mít nachystanou krátkou prezentaci. No, musíme dodržovat časový harmonogram. Zvládneme to v pěti minutách? Dobře, tak maximálně pět minut. Dámy a pánové, já bych chtěl prezentovat jednu eh, studii eh, z programu Copernicus a z satelitních eh, snímků, což jsou vlastně metrologické snímkování této oblasti. Tady se na této mapě vidíte ropná zařízení v této oblasti. Ten systém MODIS nám dává tyto údaje z této části země. Díky tomu máme přehled o tom, kde se ta ropná zařízení nacházejí a vlastně díky tomu eh, víme, eh, jaké aktivity vyvíjí eh, islamský stát. Jsou tady dvě vlastně ropné oblasti a jedna zóna rafinerií. Tady například vidíte ropné pole na západ od Palmíry. Tady eh, ta termická aktivita je velmi výrazná. To jsou snímky ze systému Sentinel-2, tady to vidíte znázorně jiným způsobem. Tyto eh, snímky Sentinel-2 eh, nám také dávají přehled o těch menších rapinerských aktivitách. Například Například eh, jsou to ty dvě zóny, jsou to takové ty dva, dvě trasy s kouřem na severu a na východě. Znamená, že to eh, tady dochází k rafinaci ropy ve velmi malém měřítku. Tady také vidíte eh, přehled těch ropných zařízení ve stálých zařízení Zeleně jsou to ty eh, eh, stále nebo existující eh, kapacity. Tou další barvou jsou ty, které již nefungují. Potom tady šedě máte názorně ne, ty zařízení, nebo různý máte zařízení, ty, které mají rebelové, ty, které mají islamský stát, tak ty, které má syrská vláda, takže díky tomu máte přehled o tom, že ty oblasti rafinace mají zejména kurdské jednotky a islámský stát. A ty stála, stála zařízení, ty jsou většinou v rukách eh, vlády a, a potom také kurdové a jedno zařízení má i Daš. To je všechno. Děkuji za pozornost. Okay, thank you. Děkuji vám moc krát vážení kolegové, za tuto prezentaci. Chtěl bych doporučit, chtěl bych vám doporučit, abyste se dobře podívali na tu analýzu financování islamského státu od našeho analytického oddělení. Rozhodně to stojí za čtení. Děkuji vám moc krát, přeji hezký den. A teď se dostáváme k bodu číslo 9. A ještě předtím, než začneme, chtěl bych všem připomenout, že tento bod se bude projednávat in camera a proto pouze e, autorizovaní poslanci a asistenti politických skupin a e, další e, mohou zůstat a ostatní prosím, aby opustili tento sál.